Dear colleagues, let us start. Kolegové, pustme se do práce. Vítejte na tomto zasedání výboru Jury. A máme tu bod 1, což je schválení pořadu jednání. Dovolte mi a vás informovat, že bod 8 bude následovat po bodu 26 Zatímco body 14, 23 a 25 se odkládají a bod 30 bude následovat po bodu 12. Jsou tu nějaké námitky? Nevidím. Tím pádem pořad jednání považujeme za schválený. Bod číslo 2. Oznámení předsedy. Chci vám připomenout náš workshop o zasedání Brusel 2a a bude to zítra o 3 hodin do 6.30 večer v tomto sále. Bod číslo 3. Schválení zápisu, pokud neobdržíme žádné námitky do konce tohoto zasedání, pak zápis z 26. září 2016 bude považován za schválený. A tím se dostáváme k bodu číslo čtyři, kdy máme zvažovat um, pozměňovací návrhy k um, občanským právům, v občanskému právu o robotice. Slovo má paní Delvo. Děkuji vám, pane předsedo. Musím říci, že pokud dal hůtu překladovou pozměňovacím návrhům, což bylo dnes v 11, tak vzhledem k tomu jsem neměla čas se podívat na ty pozměňovací návrhy. Je jich ovšem 386 k této zprávě a samozřejmě šest výborů se vyslovuje k této zprávě. V tuto chvíli tři IMCO ITRA ENVY již schválili svá stanoviska a EMPL Libe a Tran. Další tři výbory, o nich budou eh, hlasovat v nadcházejících týdnech. Čili to by mělo být velice zajímavé. A myslím, že všechny výbory až dosud odváděli skvělou práci. Je důležité, aby se do toho zapojili, pokud chceme mít celkový obrázek o mm, vývoji robotiky a umělé inteligence do budoucna ale bude výzvou samozřejmě zabránit určitým překryvům a opakováním, vzhledem tomu, že v podstatě všechny výbory překroč, to překračuje eh, v podstatě kompetence každého jednotlivého výboru, ale některé věci se zmiňují ve všech, eh, takže musíme se se zpravodaji o tomto poradit, kdo eh, bude s čím se přednostně zabývat. Podíval jsem se stručně na některé pozměňovací eh, návrhy předložené v rámci našeho výboru. Zdá se, že hlavní otázkou, kterou musíme probrat, je samozřejmě otázka odpovědnosti, pojištění, eh, vzniku Evropské agentury pro robotiku a umělou inteligenci. A na tato témata se názory dosti různí. Já sama jsem předložila některé pozměňovací návrhy. Chci upozornit, že chci zúraznit například princip transparentnosti. Mělo by být možné omezit ty um, systémy antily, umělé inteligence do uh, podoby pochopitelné lidem protože lidé se samozřejmě bojí budoucího vývoje. Často nerozumíme plně těm algoritmům, které zatím stojí. Takže by mohl existovat určitý závazek, aby výrobce eh, vysvětlil srozumitelným jazykem, co ty algoritmy dělají a jak, jak eh, fungují. Říkala jsem si, mm, mm, předložila jsem pozměňovací návrh v tom smyslu, že by Evropská agentura pro robotiku zodpovídala za vydávání eh, osvědčené jakési eh, značky, ehm, označení, s tím, že se musíme dohodnout na tom, jaký režim odpovědnosti by se hodil nejvíce buď striktní odpovědnost a nebo e, eh, řízení rizika. Pokud jde o ten přístup založený na řízení rizika, tak na tom, o tom jsme se hovořilo v rámci workshopu, jenom připomínám, že ta striktní odpovědnost vyžaduje pouze eh, průkaz toho, že došlo ke škodě a kauzální vazbu mezi chováním toho daného eh, robota a eh, poškozením. Zatímco řízení rizika se tolik nezaměřuje na tu osobu, která se dopustila nedbalosti, ale na tu osobu, která za určitých okolností může minimalizovat riziko a řešit negativní dopady. Takže tolik eh, ty pozměňovací návrhy hlavní Eh, které mi přišly být důležité za mě. Ve čtvrtek 10. listopadu eh, tedy bude další zasedání, 28. Bude, budeme hlasovat v Jury a pak eh, se to snad dostane na lednové plenární zasedání. Děkuji, pane předsedo. Thank you very much, Mr. Mari. Děkuji vám, pane de Pinto. Děkuji, pane předsedo. I já bych chtěl poděkovat paní eh, Delvo. Musím přiznat, že mám určité výhrady, eh, pokud jde o robotiku, pokud jde o roboty a celou tu problematiku, protože co jsem viděl, když jsem byl mladý, tak jsem viděl eh, film Stanleyho Kubricka 2001 Odyssea ve vesmíru a v tom filmu je robot, je to počítač a likviduje Eh, osoby, protože chce získat jejich práci. Ale co mi činí největší obavy dnes, není tolik ta utopie, kterou tak eh, dobře stvárnil Stanley Kubrick, ale co mi činí obavy, je vše to, co souvisí s tím, jak máme zapojit roboty do průmyslové výroby a do poskytování služeb. Ani ne kvůli Eh, těm důvodům eh, z začátku 19. století, kdy začali dělníci se bouřit proti parním strojům v textilním průmyslu, ale ty obavy mám proto, že roboti nespotřebovávají nic a nedostávají žádnou mzdu a nebudou tedy potom spotřebitelem. A pro mě je to obrovská hrozba pro tržní ekonomiku protože tady hovoříme o ekonomice, jejíž krize souvisí s nadměrnou produkcí, což znamená, že neschopnost eh, z jedné strany trhu, aby absorbovali všechno, co se produkuje. A když budeme ro- robotizovat produkci, tak ten problém se tím ještě zhorší. Já nevím, jestli se zvážila tady tato záležitost ale já mám obavy s tím, co se může stát. Já si myslím, že naše budoucí účast bude velmi komplikovaná, protože se jedná o budoucnost, která patří jiným, ne nám, ale vystává tady tato obava. Protože my jsme vlastně v šoku z toho, jak se můžou do všeho zapojit roboti, do toho pracovního procesu, že vlastně můžeme zrobotizovat duševní práci, výpočty a tak dále. A což znamená, že potom ustoupí do pozadí lid, lidé, lidská stvoření a povede to ke krizi. A hlavní obětí bude zase memy. Děkuji vám. Nemám žádné eh, další přihlášky do diskuse, ale ano, pan Anderson se hlásí. Pane Andersone. Děkuji. Já jsem stále ještě neprostudoval všechny pozměňovací návrhy, ale řadu z nich jsem již pročítal a řekl bych, že jsou poměrně dobré ale nebudu je všechny tady zmiňovat a probírat, pouze eh, chci eh, se omezit na ty, které považuji za nejdůležitější. Za prvé, když se něco porouchá, eh, tak může být velmi užitečné mít přístup ke zdrojovému kódu abychom byli schopni zjistit, co se stalo, eh, co se skazilo a zabránili ehm, opakování v budoucnosti. A musíme eh, také zajistit, že tady nejsou eh, žádná pravidla ochrany duševního vlastnictví, které nám zabraňují v náhledu na ten zdrojový kód. Také mám pozměvací návrh k ehm, případným dlouhodobým rizikům když tedy budeme vyrábět počítače, které budou inteligentnější než eh, lidé, což, jak víme, je technicky možné, ale víme, že by se eh, to mohlo stát a bylo by eh, velmi dobře, kdyby výzkum na toto téma, to znamená, jak zmírnit mm, vlastně tu přílišnou sílu nebo převahu počítačů nad eh, lidmi. Eh, dále tady byly určité názory o tom, eh, že někdo chce robotům propůjčit lidská práva tomu tak zatím není, když se podíváme na zprávu, ale máme tam zmínku o autorských právech a Eh, zpráva hovoří právě o eh, autorských právech eh, vztahujících se na díla umělé inteligence. v rámci evropského pojímání toho, co vlastně autorské právo je, tak by to mělo být o osobnosti autora. My nevěříme, že umělá inteligence dosáhla toho stavu, kdy eh, by bylo rozumné udělit autorská práva eh, také umělé inteligenci. A k tomu předkládáme také pozměňovací návrh. A myslím, že to je zatím vše a těším se na pokračování v práci na tomto materiálu. Děkuji paní Komodýny. Děkuji, pane předsedo. Napřed chci eh, velice poděkovat paní Delvo a celému jejímu týmu. Myslím, že toto je jedna ze zpráv, která skutečně je eh, potěšením, když ji čteme. Obrovské množství práce do ní bylo vloženo a to je zcela očividné. Myslím, že eh, těch pozměňovacích návrhů, které jsme předložili my, se vynožují dva, tři problémy, které asi budou muset být projednány. První se týká právní osobnosti nebo mm, eh, právního eh, právní osoby. To je něco, o čem jsme již diskutovali na našich eh, slyšeních i jednáních. Udělíme právní subjektivitu robotům či nikoli a pokud ano, za jakým účelem by měli mít tuto právní subjektivitu. Jak vyplývá z pozměňovacích návrhů předložených mými kolegy, tak to sahá od odstranění právní subjektivity až po návrh systému další analýzy a potřeby dalších informací. Druhý problém, k nímž také byly podány pozměňovací návrhy, je ta je to, kde se zpráva zabývá nad daňovými, eh, zamýšlí nad daňovými systémy a systémy sociálního zabezpečení členských států, tam, kde je právní subjektivita udělena. Eh, roboty budou mít dopad na náš průmysl, na naši ekonomiku, říkají mnozí kolegové. Myslím, že to nikdo nerozporuje, ale eh, ta výzva, které zde čelíme, spočívá v tom, zdali my jsme povoláni eh, rozhodovat o tom, co nebo jak by se daňové systémy a systémy sociálního zabezpečení měly k tomu stavět, zejména když navrhujeme vznik Evropské agentury, která bude také pověřena předkládáním návrhu eh, Evropské komisi a dalším institucím v oblasti robotiky a všech právních aspektů robotiky. Myslím, že to jsou ty dva hlavní problémy, k nímž se vztahují pozměňovací návrhy eh, členů mé skupiny a eh, ještě to spojuji s tím třetím, a to je ona Evropská agentura, která by také mohla sehrát velkou eh, roli při hledání řešení na tyto problémy. Děkuji. Děkuji, paní Dalvo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji kolegům a kolegyním těm, kteří předložili pozměňovací návrhy, i těm, kteří se k ním vyjádřili. Chci se připojit k paní Komoriny, pokud o slova díků všem, kdo se účastnili tvorby této zprávy. Je to eh, opravdu eh, práce, eh, která je důležitá z hlediska budoucnosti, která je angažovaná. My tady samozřejmě nechceme hovořit o sci-fi románech, a divadelních hrách, ale musíme, já, já mám, mám ráda sci-fi, mám ráda filmy a romány, to ano, ale v této zprávě se chceme zabývat opravdu tématem, které je tématem budoucnosti a nelze než konstatovat, že roboti již jsou mezi námi. Každý z nás, jsem si jistá, již využ- má ve svém ve okolí roboty, ani si možná uvědomují, že jsou to roboti. A jeden z cílů této zprávy je um, iniciovat určitou debatu, určité uh, uvědomění si toho, co se kolem nás odehrává. Abychom si uvědomili, že technologický rozvoj je nesmírně rychlý, daleko rychlejší, než byl uh, když eh, jsme se tím začali zabývat před několika lety. Například eh, t, auta bez řidiče ehm, jsou již v ulicích, drony. To, jsou, to, to byly v loňském roce nejčastějším vánočním dárkem. Není to, že bychom hovořili o něčem, co neexistuje. A naší, ehm, naším závazkem, závazkem nyní je Eh, vyvolat debatu a být bdělí, aby k věcem se k věci nevyvíjeli bez potřebného regulačního rámce, který zaručí také mimo jiné i konkurenceschopnost eh, Evropské unie. A já musím přiznat, že pokud máme žít s roboty, tak raději budu žít s roboty evropskými než čínskými eh, či korejskými. Takže to, co se tady navrhuje, je vlastně dvoufázová záležitost. Nejprve zanalizovat, co je potřeba řešit hned, bezprostředně. Otázka odpovědnosti eh, je něčím, co musíme vyřešit rychle. A právě protože dáme komisi, aby navrhla nařízení a směrnici. S tím, že když načrtneme hlavní zásady a pravidla, které pak budou aplikovatelné v členských státech ještě předtím, než eh, z toho bude potom legislativa, abychom nějaká jiná, abychom nemuseli potom měnit již existující legislativu. Zároveň žádáme komisi, aby monitorovala dění, aby mm, zintenzivňovala a nadále financovala výzkum. A to ne čistě technologický výzkum, ale také výzkum ohledně potenciálních dopadů robotů na náš každodenní život a navrhovat různé scénáře. Protože ani, ani já nemůžeme přesně vědět, jaký bude dopad robotizace na pracovní místa. Nějaký dopad to mít bude, nevíme, nevíme přesně jaký. Ale bylo by lepší, kdybychom byli připraveni a klást otázku, zda jednoho dne bude eh, robot, bude na, na místě, aby robot měl právní subjektivitu, měli bychom se zamyslet nad přednostmi a nedostatky takového řešení. Jestli mají být roboti daněni, protože ještě budou eh, rušit pak pracovní místa, jak budeme pak eh, financovat naše veřejné zdravotní a jiné služby. Nad tím se zatím nezamyšlíme ale musíme to vyřešit dřív, než eh, tento scénář nastane, tedy já doufám, že nenastane, ale je to, není to možné vyloučit. Názory expertů se různí. Každopádně se zaměstnanost změní, kompetence, kterou budou, které budou potřebovat eh, budoucí pracovníci, budou jiné. A výzvy kterým bude čelit náš dávací systém, jsou ohromné. Takže tady skutečně dochází k významné změně produkčních eh, metod a řetězců a tudíž myslím, že je to cíl, ke kterému bychom hm, se mohli všichni připojit. Eh, potřebujeme být bdělí. Takže z toho také vyplývá ta myšlenka vzniku Evropské agentury. Vidíme, že na, ní, na jiných kontinentech vznikají takové agentury a my potřebujeme eh, mít někoho, s kým je možno o tom hovořit, kde bude expertíza i ohledně například eh, kyberbezpečnosti. Viděli jsme, čeho jsou schopni hekeři, že mohou paralizovat celé systémy, útočit na vzájemně propojené objekty, a tudíž definovat standardy na vysoké úrovni je jedna z našich priorit. Je to práci, práce, eh, kterou nemůže dělat jen parlament, ale parlament se může snažit eh, bdít nad tím, aby tuto, aby tuto práci někdo udělal. Já se budu těšit na další spolupráci s koordinátory, s novými zpravodaji a zpravodaji z těch dalších výborů. Bude to jistě velice intenzivní poutavá práce. A doufám, že dospějeme k co, nejširšímu konsenzu, protože pokud chceme, aby naše poselství bylo slyšet, budeme potřebovat širokou většinu. Děkuji, pane předsedo. Madame. Děkuji, madam. Budeme pokračovat bodem číslo 5, výroční zpráva za rok 2014 o subsidiaritě a proporcionalitě, eh, tedy projednávání pozměňovacích návrhů a slovo má nyní pan Karim, náš zpravodaj. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, navzdory poděkování všem eh, kolegům, kteří předložili eh, Eh, pozměňovací návrhy chtěl zdůraznit, že jim děkuji a že zlepšují kvalitu zprávy a určitě během jednání o kompromisu nalezneme shodu. Myslím, že eh, podporuji eh, pozměňovací návrhy kolegů, kteří ehm, zdůrazňují, že právě proporcionalita patří k těm hlavním ehm, vůdčím principům. Navzdory tomu, že jsme zúraznili, že rozhodnutí o subsid- na základě subsidiarity a proporcionality jsou odůvodněné. Také souhlasím s komisí v tom, že komise by měla často poskytnout lepší zdůvodnění svých rozhodnutí o subsidiaritě a proporcionalitě. Pokud jde o radu k hodnocení dopadu. Tak myslím, že je nutno zdůraznit um, údaje roku 2014. Například eh, rada eh, zvážila, 30, že 32 těchto um, připomínek je neodůvodněných. Nevím, proč um, kolegové k tomu takto dospěli, ale myslím, že eh, se nám podaří sestavit vyvážený kompromis, který také zdůrazní um, balíček Komise o lepší regulaci mm, v roku 2015. Domnívám se, že eh, naším úkolem eh, je samozřejmě volat k komisi k odpovědnosti a provádět také kontroly mm, eh, rozhodnutí založených na subsidiaritě a proporcionalitě. Pokud jde o eh, výroční zprávu komise o subsidiaritě a proporcionalitě, souhlasím s pozměňovacími návrhy, které žádají mm, vyšší míru eh, detailnosti a také konkrétní analýzu proporcionality. Rád bych se podíval ještě podrobněji na pozměňovací návrhy, zejména pokud jde o podávání zpráv ze strany Evropského parlamentu, ze strany národních parlamentů a také mm, bych to chtěl projednat se svými stínovými zpravodaji. Zatímco někteří kolegové odmítli můj návrh, aby národní parlamenty prováděly hodnocení proporcionality a aby to bylo také eh, promítnuto do revize smluv. Jiný to výrazně podpořili. Domnívám se, že proporcionalita je velmi důležitá. Například je jasné, že některé eh, povinnosti podávání zpráv, například v legislativě o finančních službách, eh, byly eh, nepřiměřené, neproporcionální, zejména pro malé a středně velké podniky a komise je proto musí revidovat. Myslím, že je důležité, aby Eh, zákonodárci uznali, že zákonodárství může být problematické, zejména pro malé podniky. A eh, při eh, legislativním procesu by se komise měla více zabývat tím, zdali ty požadavky po proporcionalitě a subsidiaritě jsou skutečně proporční, proporcionální. Jsem zklamán, že kolegové z levého spektra nenavrhují nebo nepodporují můj návrh, abych komise prováděla eh, pravidelné posuzování proporcionality a subsidiarity. Myslím, že je důležité, abychom komisi poskytli určité politické, možnost politického vedení a usměrňování, jak nakládat s proporcionalitou tváří tvář legislativy. Jinak podporuji kolegy, kteří eh, zdůrazňují význam regionálních parlamentů, eh, pokud je o proporcionalitu paktu. Je to ale zjevně důležitější pro některé členské státy a méně pro jiné. Kolegové také předložili pozměňovací návrhy k mému návrhu eh, červené karty a také, že práh eh, pro žlutou kartu by se měl změnit. Je jasné, že zatím ještě není většina eh, pro červenou kartu. Rád bych diskutoval o úpravě Prahu pro národní parlamentu, parlamenty, pokud jde o žlutou kartu. Pokud jde o zelenou kartu, tady chci poděkovat kolegům za pozměňovací návrhy, budu usilovat o kompromis a zdá se, že většina kolegů může podpořit eh, tuto myšlenku. A mm, také eh, navrhnu eh, faktický kompromis k rozšíření osmi týdní, týdenní lhuty pro národní parlamenty k vydání důvodového stanoviska. A to mm, s podporou dalších národních parlamentů. Někteří podporují eh, můj návrh 12 eh, týdenní eh, lhůty. Většina kolegů, myslím, že se k tomu přihlásí. Pokud jde o návrh vypracovat vodítka k dodržování pravidel eh, subsidiarity a proporcionality, tam ještě upřesním formulaci. Pokud jde o časový harmonogram, došlo k mírné změně. Hlasování by mělo proběhnout koncem ledna příštího roku a proto do té doby ještě mm, eh, rozšířím, eh, rozešlu kompromisy a také svolám zasedání stínových zpravodajů, bude-li to zapotřebí. Chci poděkovat všem kolegům za jejich příspěvky a Eh, těším se na ehm, dovršení této zprávy spolu s vámi všemi v nadcházejících týdnech. Děkuji vám všem. Já děkuji vám, nevidím, ale paní Delvo se hlásí. Děkuji vám, děkuji pane předsedo. Já chci poděkovat panu Karimovi za odvedenou práci, za jeho uh, eh, ducha spolupráce, s nímž přistupuje této záležitost, záležitosti. Já jsem předložila některé pozměňovací návrhy a já, si, já samozřejmě chápu, že chcete dospět ke kompromisu. Ovšem nemohu než vyjadřit lítost nad tím, že zapomínáme jeden z aspektů principu subsidiarity. Subsidiarita znamená, že rozhodnutí mají být přijímána eh, tam, kde jsou nejúčinnější a co nejblíž občanům. My často se v této sněmovně bavíme o tom, že musíme přijímat rozhodnutí co nejblíže občanovi, ale přitom zapomínáme na ten aspekt účinnosti těch rozhodnutí a e, kroků. Čili já chápu, chápu tu e, důležitost e, těch, dopa, e, těch e, vyhodnocení dopadu, e, to abychom sledovali, jak jsou principy aplikovány, e, zapojení národních parlamentů, ale nemohu než vám připomenout, že jsou již eh, předávána eh, zdůvodněná stanoviska parlamentům. Ukázalo se třeba, když jsme diskutovali ty eh, vysílané pracovníky, takže ty lhuty jsou dostatečné pro národní parlamenty. Takže já si myslím, že tyto lhuty národních parlamentů nepředstavují překážku celého procesu. A na druhé straně já chci potrhnout tu otázku té účinnosti rozhodnutí. A Evropská unie je velice pomalá. Postupy jsou velice uh, zdlouhavé, těžkopádné. V momentě, kdy dospějeme k tomu, že je něco nezbytné, tak často je to, se to ještě protahuje, protože budeme žádat ještě další posouzení dopadů a podobně. Takže já jsem panu Karimovi chtěla říci toto. Jsem připravena diskutovat na, na, o nalezení řešení, ale pouze v kontextu eh, hledání řešení, která jsou účinná. Děkuji mnohokrát žádné další žádosti o slovo, anebo přeje si pan Karim ještě něco dodat, jen velmi stručně. Je eh, na bílé dni, že všichni mi kolegové, ať už souhlasí s mou pozicí nebo ne, přispěli velmi konstruktivně a proaktivně a eh, to také proniklo v komentáři paní Delvo. Já vám děkuji, paní Delvo. Myslím, že se shodneme na mnohem více věcech, než na, nich, na kterých nesouhlasíme a myslím, že to bude tedy dohoda, na které budeme moci stavět dál. Děkuji a nyní můžeme eh, přejít k bodem, bodům 6 a 7. Výměna E, názorů k dvěma tématům. Za prvé přeshraniční výměna kopií některých děl chráněných autorským právem a právy s ním souvisejícími a jiných předmětů ochrany v přístupném formátu mezi Unii a třetími zeměmi, která je ve prospěch osob nevidomých, zrakové, zrakově postižených či osob s jinými poruchami čtení. A také tedy Druhé téma povolená použití děl a jiných předmětů ochrany chráněných autorským právem a tak dále, rovněž ve k těmto osobám. Pan Andersen, zpravodaj, má slovo. Děkuji. Toto je návrh komise o implementaci eh, dohody eh, z Marrakeše, která, jak eh, víme, se věnuje o lep, lepšímu přístupu ke knihám pro nevidomé nebo zrakově postižené osoby. Je to dohoda, která již byla ratifikována více než 20 zeměmi a vstoupila v platnost 30. září. Bohužel Evropská unie stále ještě není sto ratifikovat tuto úmluvu, ale doufám, že k tomu rychle dojde a jakékoliv jsou důvody pro spoždění, nespočívají na odpovědnosti ani komise, ani Evropského parlamentu. E, v zásadě je to dobrý návrh. V podstatě dva dobré návrhy ze strany komise, protože jsou vyvážené a prostě dá se s nimi pracovat. Jsou to um, proveditelné implementace marakešské dohody a myslím, že bychom um, je měli dokázat podpořit. Jedná se o velmi zvláštní a naléhavé eh, téma, protože Evropská unie už zaostává v ratifikaci eh, této dohody a doufám, že s trochou štěstí budeme s to hlasovat ve výboru Jury eh, v průběhu března. A ještě s větší dávkou štěstí se nám to možná podaří ještě dříve, ale březen je pravděpodobný. A také bych chtěl říci, že jsem hovořil s komisí o eh, různých setkáních pro zájemce, kteří by chtěli vědět více o podrobnostech eh, těchto návrhů a já doufám, že mm, se dobereme dohody ohledně termínu takovýchto studijních setkání. Nakrátko. To je vše z mé strany pro tuto chvíli. Děkuji. Paní Delvo má slovo. Tentokrát promluvím jménem eh, svého kolegy pana Negreska, který nemůže být přítomen a přečetla bych, oč mě požádal. Světová organizace eh, pro eh, díla chráněná autorským právem se domnívá, že dohoda z Marrakeše žádá eh, tady o úlevu pro osoby nevidomé, zrakově postižené či osoby s jinými poruchami čtení, tak aby mohlo dojít k přeshraničním výměnám eh, knih, audioknih speciálního formátu a dalších děl. Implementace eh, dohody zruší bariéry, kterým čelí mnoho nevidomých lidí nebo zrakově postižených, když se snaží získat přístup k knihám nebo či tištěným materiálům chráněným um, autorskými právy. Signatáři Marrakešské dohody eh, sladí právní předpisy se smlouvou nebo dohodou a umožní tak přeshraniční výměnu dostupných eh, um, kopií chráněných autorským eh, právem pro, i pro třetí země, které jsou signatáři dohody a zvýší se tím disponibilita prací a děl a dalších chráněných děl, tedy knih, novin, časopisů, dalších eh, tištěných médií, včetně eh, formátu um, audio pro tyto osoby. A tím se vlastně Evro- právo Evropské unie stane nebo bude v souladu s um, mezinárodními povinnostmi Evropské unie v rámci Marrakešské dohody. Pan Negresku si um, velmi přeje dohodu a já si dovedu představit, že mnoho lidí očekává, že Evropská unie ratifikuje tuto dohodu. Řekla bych, že je to přímo naše povinnost, abychom k tomu eh, přistoupili co nejrychleji. Děkuji. Uh, Děkuji. Nikdo další se nehlásí o slovo, ale přesto bych chtěl požádat pana Andersona, zda by nám ještě eh, mohl eh, dát informace k časovému harmonogramu březen. Březnem myslíte na výboru nebo? Takže je to tak, že tohle je harmonogram, který je nejvíce realistický. Nevyžaduje to příliš mnoho štěstí, pokud to budeme v, mít do prosince 16. poslané překla přeložené, možná i dřív. Pak lhuta pro pozměňovací návrhy by mohla být 7. Eh, února a hlasování na jury 22. a 23. března. To je, myslím, realistické. Myslím, že by to mohlo být i rychleji. Děkuji za tuto informaci. Pokračujeme bodem číslo 9, což je zvážení návrhu stanoviska koordinace některých ustanovení stanovenými eh, předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb s ohledem na měnící se situaci na trhu. A slovo má pan zpravodaj Buda. Já vám děkuji, pane předsedo. Tento návrh stanoviska našeho výboru je určen komisi, tedy výboru KULT. A jak jste řekl, i vy má to velice dlouhý eh, nadpis. A bylo to nastartováno v květnu 2016 eh, v rámci strategie jednotného digitálního trhu, přičem se tu zdůraznila nutnost vyváženého přístupu tak, aby se zohlednily nové technologické eh, postupy v této oblasti, aby došlo ke vyvážení mezi Eh, starými a novými aktéry v této eh, oblasti, aby se modernizovala jaksi mediální scéna eh, v konzultaci s technologickým prostředím, a to ať už jde o televizi, či služby distribuované po internetu a dalšími moderními novými kanály. A je důležité, abychom znovu takto analyzovali směrnici z roku 2010, zejména abychom podporovali evropská díla a také normy týkající se ochrany nezletilých a reklamy jako takové. Pokud jde o změnu směrnice, musíme mít eh, na mysli, že bude mít podstatný dopad i z kulturního Eh, hlediska, z hlediska obsahu, které jsou přístupné široké veřejnosti, ale také ekonomicky, protože jistě bude mít dopady na trh služeb. Nezapomínejme také na to, že tento návrh změny e, směrnice 2013 obsa- musí zohledni- zohledni- zohlednit, eh, zohledňuje některé názory parlamentu a rady a tato změna musí vzít eh, v potaz například zachování principu země původu, liberalizace uh, komerční komunikace, zlepšení úrovně ochrany nezletilých, což už jsem zmínil, a zákaz projevu nabádajících k nenávisti. Pak je také eh, velice důležitá, ehm, důležité nezapomínat na podporu eh, evropských děl v rámci deregulace. Je tu důležitá ehm, role eh, výboru Jury při posuzování několika otázek. Rovnováhy mezi konkurenceschopností a ochranou spotřebitele, dále zajištění přístupu ke službám online a zajištění eh, odpovídající úrovně ochrany občanů, a to zejména těch mladších, před některými škodlivými obsahy a před eh, eh, projevy vyzývající k nenávisti, nabádající k nenávisti. Dále jsou tu, je tu důležitost respektování duševního vlastnictví, tak aby držitelé práv měli zaručený spravedlivý, eh, spravedlivé odměny a eh, příjem. A v neposlední řadě, jak jsem již řekl, je důležité, aby všichni zprostředkovatele online rovněž přijali svou část eh, odpovědnosti za ochranu práv duševního vlastnictví, a to zejména výš zmíněných oblastech ochrany eh, dětí a nezletilých. Musíme eh, si uvědomit, že svoboda projevu je základním právem a eh, v těch těmi normami, které chceme zavést, ve smyslu těchto změn, musíme zajistit také schodu eh, legislativ eh, národních s legislativou eh, unijní. S ohledem na princip proporcionality a transparentnosti. A pokud je o rozšíření rozsahu působnosti směrnice 2010-13, bychom se neměli vzdalovat původnímu návrhu komise, který hovoří o důležitosti sladění audiovizuálních služeb, těch lineárních s těmi nelineárními. Tato změna celkově by měla, tak říkajíc, konsolidovat celý mediální audiovizuální sektor, sektor v, pokud jde o kulturní ekonomický rozměr. A pokud jde o harmonogram, tak máme velmi um, krátká období. 10. listopadu 16.00 pozměňovací návrhy, hlasování na konci tohoto měsíce, měsíce 28. listopadu, s tím, že pokud jde o hlasování na kultu, tak to bude v lednu. Takže je to kalendář skutečně dosti nabitý. Thank you very much. Děkuji vám mnohokrát. A nyní se ohlížím, zdali by se někdo chtěl vyjádřit ku podivu Madní Delvo. Já eh, eh, nechci eh, každopádně nějak věci protahovat. Děkuji paní, panu Budovi. Vítáme všichni tento návrh ten trh audiovizuálních médií se rychle rozvíjí a konstatujeme určitou konvergenci mezi televizí a e, službami internetovými. Z toho vyplývá, že je nezbytně nutné tuto legislativu modernizovat a přistupovat k obojímu e, obdobným způsobem. Čili já tady chválím dodržování principu Eh, teritoriality, podpora evropských děl, ochrana spotřebitelů jistě je parlamentu velmi drahá a zejména ochrana nezletilých. Musíme najít tu rovnováhu mezi svobodou projevu a zákazy projevu nenávisti, rasismu a tak dále, čemuž čelíme stále více v médiích, což je znepokojivé. Musíme najít nějaký způsob, jak Eh, tomuto, toto zarazit. Pokud jde o mm, komerční přístup, velmi nerada jsem přerušována reklamami, když si užívám nějaký obsah, ale eh, nemůžeme to zakázat pochopitelně jen tak. Dále posílení mm, regulační eh, skupiny evropské pro mm, média a audiovizuální služby, to je dobrá věc um, skutečně na mě učinila ve, velký um, skutečně se pozastavuje na, nad tím, že musíme se zamyslet nad vlastními um, tedy kompetencemi um, v rámci jury. Je tu ten, ta, ta interakce mezi národními um, dozorčími orgány a vzhledem k tomu, že tu máme usilovat o určitou minimální harmonizaci, tak hrozí riziko, že něco bude schváleno v jedné zemi, v jedné to bude povolené, jinde to bude zakázané. Ale přitom směrnice předpokládá, že členský stát by mohl přijmout opatření pro nebo proti určité službě, i když v jiném člen, je to v jiném, eh, je to z jiného členského státu než z vlastního. Takže Myslím, že tohle by si vyžadovalo ještě určité objasnění, jak eh, to můžeme řešit v rámci odlišné um, vnitrostátní legislativy. Jak to budou členské státy mezi sebou řešit. Nehrozí, že porostou konflikty mezi uh, různými právními systémy. Dále otázka transparentnosti. Článek 2 má být měněn. Předpokládá se, že to bude určitý seznam poskytovatelů audiovizuálních um, obsahů. A pak se tu říká, že komise bdí nad tím, aby regulační, příslušné regulační orgány měly přístup k těmto informacím. Možná tento seznam by mohl být zveřejněn. Jistě to není tajné. Tak, aby všichni regulátoři, ale také spotřebitelé měli přístup k takovému seznamu aby mohli vědět, kdo je příslušný k jaké službě v jakém členském státu. Takže tolik několik eh, stručných připomínek k této směrnici. Děkuji, pane Andersone. Děkuji, pane předsedo, a děkuji zpravodaji. Je to velmi zajímavé téma, zajímavý materiál. Já stále ještě pracuji na svých pozněvacích návrzích, budu tedy stručný, ale je-li tady možnost něco udělat s reklamou, zejména eh, reklamou, jejíž cílovou skupinou je nebo jsou děti, tak bychom s tím skutečně něco udělat měli. Zejména bych ale chtěl říci, že musíme být obezřetní, abychom nepřijímali taková rozhodnutí v této věci, která by se dostala do rozporu se směrnicí o elektronickém obchodu e-commerce directive. A neměli bychom zavádět eh, jakési eh, zprostředkovatelské činnosti. Jestliže chceme upravit nebo změnit směrnici o elektronickém obchodování, tak ji změňme, ale nepoužívejme k tomu tento materiál, abychom tedy odebrali eh, odpovědnost zprostředkovatelů. Děkuji. Uh, uh, Děkuji a za komisi má nyní slovo paní Bojš Alonzo. Promiňte, pokud jsem zkomolil vaše jméno. Ne, řekl jste to výborně. Patří to k nejlepší výslovnosti, jakou jsem kdy slyšela v této zemi. Takže děkuji vám za slovo a děkuji také za návrh stanoviska. Musím říci, že s vámi sdílíme vůli dospět k vyváženosti, což není snadné, mezi ochranou nezletilých a občanů a základních svobod, zejména svobody slova, vyjadřování. Takže doufám, že jste pochopili, že nám jde o tuto snahu, což není snadné a sdílíme eh, názory v tomto ohledu s vámi. Možná určité objasnění, abyste lépe pochopili naše myšlení tady je snaha například z vaší strany zavést do toho úvodní ustanovení, ale eh, já pro něj nespatřuji žádný článek. Jde o tom, mm, vlastně mm, jde o platformy, které poskytují obsahy, které by mohly poškodit nezletilé. Máme tady článek 6 b který zavádí novou povinnost, kterou komise navrhuje, která bude zavazovat vlastně eh, eh, vysílací subjekty, aby poskytovali informace v programech, jestliže například se tam vyskytuje násilí nebo drogy. A na to vlastně tam bude upozorněno. Proč jsme nenavrhli eh, zahrnout tyto povinnosti i ve vztahu k videoplatformám. Myslíme si, že by to bylo eh, nemožné, protože tam se používá generovaný content, eh, obsah, neustále eh, tedy generovaný obsah a pak bychom to museli vlastně zavádět do každého jednotlivého videa, jich jsou tisíce a tisíce. A proto navrhujeme velmi konkrétní ustanovení, která ostatně jsou kompatibilní se směrnicí o elektronickém obchodování. Je to určitý systém podávání zpráv. Tady se stotožňuji s panem Andersonem. To je na vysvětlenou. A pak ještě bych vysvětlila další věc v reakci na paní Delvo. Jak to bude fungovat, když máte různé druhy legislativ a země původu? Takovouto situaci máme už dnes máme tedy minimální harmonizaci a může se stát, že země, která přijímá program, má přísnější eh, zákony či předpisy. A proto máme v článku 3 mechanismus výjimek, který umožní v rámci dialogu situaci vyřešit. Řekne se, podívejte se, pro nás je toto a toto velmi důležité, například ochrana eh, nezletilých a eh, zejména proti nenávistným eh, projevům. A podle toho se dá přizpůsobit vlastně tvorba programu. Musíme tedy zlepšit vylepšit tento mechanismus a zapojit do toho také skupinu regulátorů, kteří mají s tímto velké zkušenosti. Rozumím tomu, že nechápete, proč u lineárních služeb eh, žádáme jiné eh, zacházení než v případě jiných situací. Jestliže Eh, máte televizi, tak zjistíte, jestli ten či onen program obsahuje nenávistné projevy. A pak tedy dojde eh, k eh, přestupku, pak dojde k dalšímu programu a opět tam identifikujete přestupek. A když máte video on demand, tak to video je tam stále a záleží na tom, kolikrát na to občan klikne a zhlédne jej. Je tedy obtížné spočítat ty přestupky. A proto vycházíme z toho, že už prvním přestupkem eh, zůstává, tak říkajíc, video na té platformě ležet. A pokud je o zbytek, ještě bych se chtěla vyjádřit k tomu, proč bude obtížné v, eh, pro komisi v systému eh, derogaci nebo výjimek, když členský stát nebude ohlašovat, kdy hodlá přijmout výjimky. Takže když ta legislativa bude eh, nekompletní, tak eh, to komise neuhlídá. Hovoříme tady o základních svobodách o pozastaveních základních svobod, svobod eh, například se vyjadřovat, svobody slova. Je to tedy něco velmi obtížného. Jestliže žádáme notifikaci, tak je to proto, že jsme se v takovéto situaci už ocitli, obdrželi jsme nekompletní notifikace a na základě toho jsme nemohli rozhodovat a proto požadujeme kompletní notifikace. To jsou asi ty hlavní věci. Domníváme se v rámci procesu obcházení Opět jde o porušení základních svobod. Ještě drobnost. Vidíme, že tady navrhujete, aby Ergas navrhoval eh, návrhy, má eh, jednací řád, podle čehož schvalují stanoviska. Takže Příprava bez schválení je proces, kterému nerozumíme, ale možná jsme to skutečně nějak nepochopili. A ještě bych eh, chtěla zareagovat na návrh paní Delvo, otevřít transparentnost a informovanost. S tím souhlasíme. Není to v návrhu, návrhu pouze proto, že si myslíme, že je to užitečné pro regulátory, ale čím větší otevřenost, čím větší transparentnost, tím lépe. My určitě nebudeme proti. Děkuji. Děkuji. Nevidím žádný další, eh, žádnou další žádost o slovo. Čímž jsme dokončili tento bod a s vaším laskavým povolením, dovolením eh, pan Zvěvka požádal, aby bod 12 přišel na řadu nyní. Je to eh, krátká informace o um, pracovní cestě do Řecka. No, e, změny v agendě muszę po prostu na chvíli později opustit náš. Děkuji. Děkuji za to, že jste laskavě svolil eh, k této změně pořadí v pořadu jednání. Je to pouze stručná informace o naší cestě do Řecka. Já eh, s panem Chrysogonosem byla to eh, pouze dvoučlená delegace, tedy já, on. A myslím, že je to něco, co můžeme zváž, zvážit do budoucna. Bylo to eh, v některých okamžicích trošku, trošku ošemetné, že jsme tam byli pouze dva členové výboru, i když jsme slíbili, že tam bude pět členů a program byl podle toho také na, e, připraven. Bylo to velmi dobře připraveno s sekretariatem, velmi e, dobře splněno a proto nemohu než vyjádřit politování, že to bylo takové, tak, že to byl takový omezený počet um, účastníků. Důvodem um, byly této mise byly změny řeckého systému po krizi nebo v době, kdy se Řecko z té krize zpamatovává, jak si to každý vidí jinak. Byla to určitá možnost se seznámit s tím, jak justice v Řecku eh, funguje. Hovořili jsme s mm, eh, profesory eh, práv na univerzitě v Aténách. Hovořili jsme o novém občanském zákoníku a hovořili jsme také s ministrem um, spravedlnosti o tom novém um, zákoníku, dále s členy parlamentu, dvě podvýbory, s nimi jsme se setkali přímo v budově parlamentu. Byla to velice zajímavá výměna názoru, takový odstíněný přístup k různým politickým variantám a různým postojům reformy občanského kodexu. Také jsme se účastnili nesmírně plodného jednání v novém řeckém orgánu je kadasta, je to, je, je, tedy je to katastr, katastrální eh, dozorčí orgán, který je v, v právním systému řeckém úplně novou záležitostí. Eh, dost mě to překvapilo, protože tento eh, rejstřík, tento katastr, prostě podle mě něco zcela základního, co potřebuje eh, k prodeji půdy a podobně, ale v Řecku to dřív nebylo. Eh, vzniklo to až teď, když to bylo velice zajímavé. Ehm, tolik eh, zasedání v Aténách, pak jsme byli v Chalkidy, kde jsme měli možnost mluvit se soudci místního soudu. Profesor, pan profesor Chrysogonos na univerzitě v Soluni měl konferenci a já jsem měl tudíž možnost sám hovořit s těmi soudci o různých tlacích, jim jsou vystaveni, o úkole, které musí plnit, jak dochází k výkonu spravedlnosti, jestli eh, to funguje hladce či ne, jaké jsou problémy a td. A v této diskuzi jsem pokračoval ještě eh, později s, s právnickým svazem, rovněž v Halkidy, s tím, že zítra eh, přivítáme členy tohoto orgánu které jsem pozval na zasedání výboru Jury, aby se zase oni mohli podívat na to, co tu děláme my a jak pracujeme, aby to nebylo čistě jednostranné ten vztah a jak jim můžeme pomoci v praxi eh, při výkonu spravedlnosti v Řecku. Takže to byla velice zajímavá, potřebná výměna názoru. Člověk si z toho udělá úplně jiný eh, obrázek, než když něco sleduje jen tak z odstupu z dálky. Pokud máte nějaký specifický zájem, tak si přečtěte zprávu z této cesty, která je eh, skvělá, podrobně vypracovaná. A já požádám pana si samozřejmě, pokud se rovněž chce podělit o své dojmy. Eh, děkuji, pane předsedo, a děkuji všem, kteří navštívili Řecko. Bylo to, byla to zajímavá návštěva. Myslím, že pro všechny zúčastněné. Bylo nás několik. Je zjevné, že se v Řecku rozšířila skepse o eh, novém eh, zákoně o eh, trestním řízení, který byl přijat před měsícem. Zatím ještě není dostatek zkušeností s tím, protože to bylo zavedeno nedávno. Nicméně již zazněla značná kritika z kruhu akademiků, právníků i soudců, pokud vím. A pouze bych chtěl poznamenat, že podle mě problematika řeckého občanského práva nemůže být vyřešena reformami um, trestního soudního řízení. Hlavní problém spočívá v tom, že v Řecku je velmi vysoký počet právníků, a advokátů, možná, že více než 40 tisíc praktikujících právníků, připadajících na 11 eh, milionů obyvatel a to je snad vlastně ten nejvyšší poměr eh, na hlavu v Evropské unii a ten velmi vysoký počet právníků eh, samozřejmě představuje obrovskou pracovní zátěž pro soudy, i když počet soudců je také vysoký, tak se neumějí vyrovnat s touto zátěží během tedy um, rozumného období. A proto by bylo, myslím, žádoucí, abychom přistoupili k poněkud přísnějšímu nebo detailnějšímu průzkumu zejména pokud jde o e, připouštění e, advokátů, tak aby se práv, počet právníků snížil na úroveň evropského průměru. To ale samozřejmě chce čas. A veškeré náročné reformy ve společnosti vyžadují čas, než e, tedy skutečně zaberou a budou fungovat. Děkuji vám. Děkuji. Nevidím další otázky z řad poslanců, takže eh, pane Zjevko, také vám děkuji a můžeme pokračovat bodem číslo 10 eh, a jedná se o eh, zvážení návrhu stanoviska ke zprávě o uplatňování směrnice Rady 2014 lomeno 113 kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování. Spravodajem je pan Maštálka, jehož dnes zastoupí pan Chryzogonos. Takže, pane Chryzogonosi, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení kolegové, pan Maštálka je nemocen a požádal mě, abych prezentoval jeho návrh stanoviska, eh, stanovisko právě k uplatňování směrnice Rady 2014 lomeno 113, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování. Příslušným výborem je FEM. V návrhu eh, zprávy či stanoviska pan Maštálka hodnotí eh, eh, dopady eh, směrnice 2004 113 113, pokud jde o rovné zacházení s muži a ženami v tomto ohledu. A pan Maštalka konstatuje, že všechny členské státy přijali opatření k transpozici eh, směrnice do svých právních řádů eh, národních, ale stále ještě přetrvávají problémy s účinnou implementací, prováděním. Například příliš restriktivní pojímání služeb a zboží e, široké a e, nejasné e, zdůvodnění nerovného zacházení s muži a ženami a také nedostatečná ochrana žen během mateřství a těhotenství. Dalším problémem je nedostatek povědomí o obsahu a implikacích směrnice. Ve svých závěrech zpravodaj vyzývá členské státy a komise, aby skutečně pozvedli povědomí o obsahu směrnice a žádá komisi, aby zahájila studii o implementaci směrnice a také, aby zhodnotila dopady nových a inovativních služeb, které jsou poskytovány kolaborativní ekonomikou, zejména z hlediska eh, postavení mužů a žen, rovného zacházení s nimi. Pan Maštálka vám děkuje za spolupráci a těší se na vaše připomínky a komentáře. Mrs. Esteras. Paní Esteras. Sí. Dobré odpoledne. Já bych chtěla panu Maštálkovi poděkovat, protože jeho eh, tým odvedl opravdu eh, výbornou práci, aby se spojili se všemi tínovými zpravodaji a aby tam se vyřešily všechny rozpory. A jeho mluvčí to vysvětlil velmi dobře. Jedná se o transpozici této směrnice z roku 2004, tak aby bylo rovné zacházení mezi muži a ženami a aby se to týkalo všech odvětví, nejenom některých ať už se jedná o diskriminaci z důvodu pohlaví nebo kvůli mateřství. A zde také je dán zvláštní důraz na obtěžování, eh, pokud jde o diskriminaci, eh, co se týče nabídky služeb a zboží. Je pravda, že ve směrnici je článek 4.5, eh, který je nedostatečně přesný a samotná Evropská komise ukázala na to, že to je nejspornější bod, pokud jde o implementaci, protože je to příliš obecné a vágní. Každopádně hlavním eh, cílem je eh, věc, která je prioritní pro evropské instituce, což je eh, rovný pří, rovné zacházení žen a mužů a můžeme říci, že 28 členských států udělalo tuto transpozici, ale že musíme Eh, pracovat na tom, aby existovalo rovné zacházení, nejenom pokud jde o zaměstnání, ale pokud jde o eh, vlastně eh, všechny oblasti života. A je to text, který není problematický a ještě jednou bych chtěla poděkovat panu Maštálkovi a jeho kanceláři. Mr. Marinho. Pan Marinho Pintu. Děkuji. Já bych chtěl zdůraznit eh, jednu věc, eh, která souvisí s eh, formálním rovným zacházením. Pokud jde o genderovou otázku, tak se tady nemusíme držet toho té formální rovnosti, protože to rovné zacházení musí být vždy zakládáno na Eh, zásadách rovnosti. Musíme tedy přistupovat stejně k tomu, co je stejné a musíme eh, eh, přistupovat nerovně k věcem, které jsou nerovné. Pokud jde o vztah mezi ženami a muži, tak tady existuje rozdíl, pokud jde o ženy, kde je ta pozitivní diskriminace, tedy to zvýhodňování. A jedná se především, pokud jde o mateřství. Mnoho žen by chtělo se stát matkami, ale existuje nebezpečí, že přijdou o svoji práci nebo vůbec tu práci nedostanou a proto mnoho žen, aby si zachovali svoji práci nebo aby dostali nějakou práci, tak prostě se vzdají mateřství. Tato situace, to je situace opravdu velmi dramatická v mnoha zemích, tak toto se musí napravit. A musíme to napravit eh, prostřednictvím opatření, pozitivní diskriminace. Je zásadní, abychom měli legislativu, tak aby se stanovily kvóty pro uh, ženy uh, v soukromých podnicích. Já pocházím ze země, kde největší uh, portugalská banka nezaměstnávala ženy. No proč? Protože potom otěhotněly anebo mohly otěhotnět. Tady hovoříme o koncech 80. let, začátek 90. let a dokonce začátek tohoto století. To je zcela neakceptovatelné. Proto je důležité, abychom eh, uvalili povinnost soukromým podnikům, abychom tyto soukromé podniky donutili, tak aby přijali opatření pro ochranu opravdu skutečného rovného přístupu k pohlavím. Nabízet tedy ženám, řadu podmínek, aby mohly opravdu se realizovat jako ženy, ale i jako matky, tak aby to nemělo potom negativní vliv na jejich práci a aby potom se nemuseli vzdát svého pracovního místa. A zároveň musíme začít právě s těmi veřejnými institucemi a musíme být příkladem, pokud jde o rovné zacházení u soudů v Portugalsku eh, soudy první instance a soudy druhé instance jsou, inte, jsou tvořeny většinou ženami, ať už jde o, o soudkyně či jiné profese. Ale když potom přistoupíme na jinou úroveň, na tu vyšší úroveň, na ty nejvyšší soudy, tak tam jsou hlavně muži. A to je zase otázka diskriminace, protože tady obcházíme eh, zásadu nediskriminace kvůli pohlaví. A já si myslím, že proto je důležité, abychom pokročili pozitivně, tak abychom eh, dosáhli legislativních opatření, tak aby toto bylo uplatněno v soukromých podnicích. Okay. Thank you very much. Děkuji vám. Žádné další žádosti o slovo nevidím, tudíž budeme pokračovat bodem číslo 11, což se týká pozměňovacích návrhů ve věci stanoviska kontroly rejstříku a složení odborných skupin komise. A zpravodajkou je paní Kaufmann. Srdečně děkuji, pane předsedo. Já zestručním svůj příspěvek. Celkem jsme obdrželi 27 pozměňovacích návrhů, z nich většina, zejména od eh, kolegy Budy, významně vylepšují eh, text a eh, zajišťují jeho vyváženost, eh, zaměřují se na transparentnost a také vyváženost složení expertních skupin a myslím, že během ještě tohoto týdne budu moci rozeslat všem kolegům, kolegyním kompromisní návrhy. Chci poděkovat srdečně stínovým zpravodajům za jejich návrhy a tři návrhy 25, 26 a 27 Eh, zavádějí úvodní ustanovení nebo recitály do stanoviska a tady eh, chci poukázat na to, že my pracujeme bez eh, úvodních ustanovení, takže z formálních důvodů je přijmout nemůžeme. Hlasování o stanovisku má proběhnout 29. listopadu a domnívám se, že i to zvládneme zcela bez problému a společnými silami. Děkuji vám. Já vám také děkuji za tuto informaci. Není tu žádná další žádost o slovo na toto téma, ale pan Buda. Já vám děkuji. Jen eh, takový dotaz týkající se obsah, obsahu pozměňovacích návrhů k mechanismům, eh, podpůrným mechanismům těmto expertním skupinám. Někteří kolegové eh, předložili pozměňovací návrhy ohledně finanční podpory, ale v podstatě je, je to spíš pouze obecná podpora, protože tato forma podpory může zahrnovat i jiný druh podpory než čistě finanční. Já myslím, že musíme mít toto na vědomí, že když nespecifikujeme to přesně, tak pak necháváme otevřenou možnost tomu, že to je finanční nebo jiný druh podpory. Děkuji vám, paní Kaufmann, prosím. Ano, srdečně děkuji. Skutečně o této otázce můžeme hovořit. A pozadí otázky možné finanční podpory je především to, že například zástupci skutečně nejmenších podniků nebo malých středních podniků mohou být povoláni do té expertní skupiny a pak budou muset bohužel nechat eh, na to období své podniky na holičkách a budou mít určité tedy finanční výpadky. Eh, a proto to byl důvod úvahy o případné finanční podpoře ale těchto lidí. Ale jinak máte pravdu, že obecně jde o to, těm, kteří budou přizváni do expertní skupiny, v zásadě umožnit, aby se toho vůbec mohli zúčastnit. Now, the, the last point for today's... Posledním bodem dnešním pořadu jednání je bod 30. K němuž potřebujeme pana Chrysogonose. Tři, 13, ne 30. Rolanda Paxas, tento případ eh, zbavení poslanecké imunity, se odkládá. což je... Takže počkáme několik vteřin, zda dostaneme informaci o přítomnosti či absenci pana Chrysogonose. Uh, Nemáme žádné informace. Uvidíme se zítra v 10 hodin, ale už v 9 je zasedání koordinátorů. Takže děkuji.